programu je zpráva Luise de Grandes Pascual o znečištění zlodí a sankcích za protiprávní jednání. A jako první promluví pan zpravodaj de Grandes Pascual na 4 minuty. Máte slovo. Señor presidente, Pane předsedo, pane eh, místo předsedo komise, pane, eh, předse, pane komisaři pro dopravu, pane Tajani, dámy a pánové, já vlastně dnes, když končíme s mandátem, tak je velice vhodné, že přijímáme tuto směrnici, která se týká o znečištění z lodí a včetně sankcí, včetně trestně právních sankcí za trestní čin znečištění. Já doufám, že to všechno podpoříme. Eh, konsensus, který byl dosažen, tak zde umožní snad dohodu a přijetí v prvním čtení. A to právě díky obrovskému úsilí všech tří institucí během vyjednávání a především je to díky tomu, že zde existuje souhlas ohledně nutnosti jednat jako společenství, abychom bojovali proti těmto velkým závažným proviněním. A zde mm, my eh, eh, zde samozřejmě jde o eh, trestně právní kompetenci, kterou zde ale nemáme jako společenství na základě smlouvy, ale vyplývá z judikatury, která nám říká, že musíme řešit otázku námořní dopravy, protože to je něco, co nám leží na srdci, protože zde z lodí uniká celá řada znečišťujících Eh, látek a zde máme různé tedy úmluvy, mezinárodní úmluvy, ale ty nejsou plnění. Je třeba skonstatovat, že zde existují eh, platné režimy občanskoprávní odpovědnosti, ale ty nejsou dostačující, ale eh, zde existují různé špatné praktiky mm, po, u pobřeží Evropské unie a je třeba skoncovat s těmito nezákonnými praktikami znečišťování moří, protože často je levnější zaplatit správní sankci Eh, než něco činit. A ten, kdo eh, znečistí, znečišťuje, tak má platit. To je základní princip, ale eh, je třeba zavést i trestně právní sankce, protože zde to je skutečně závažné činy, o které jde a tak to i vnímá veřejnost a proto je třeba potom vlastně zastrašovat všechny ostatní, aby tak nečinili a to mm, i zde já bych chtěl poděkovat českému předsednictví, které i mm, přes ty potíže, které mu čelilo, tak eh, skutečně hodně pracoval na této směrnici a já eh, doufám, že tato směrnice plně respektuje i princip subsidiarity a kdy mm, je to ale eh, tedy subsidiarita, která znamená, že členské státy si zvolí, jaký typ trestně právních sankcí se budou používat. A zde až do posud eh, eh, jsme nebyli schopni eh, se třeba dohodnout na rámcovém rozhodnutí, protože jsme neměli právní základ. Ale nyní díky judikatuře máme možnost, aby evropský zákonodárce přijímal opatření vedoucí k trestně právním sankcím. A tato novelizace nám umožní více bojovat proti ekologickým trestným činům v námořní dopravě a také i mm, mm, mm, zde my Eh, budeme eh, eh, bojovat proti znečištění vod a znečištění vody bude zakládat trestný čin, bude to skutková podstata. A zde byla plná podpora výbory, výboru pro dopravu a i doufám, že se dohodneme v prvním čtení. Já chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří hodně pomohli a kteří i eh, hodně nás podpořili při vyjednávání s komisí a s radou. A chci i poděkovat výboru Jury a výboru Envy za mm, příspěvky. Je to kompromisní eh, eh, návrh, protože jde o to, aby tato směrnice nabyla účinnosti co nejdříve. Je to legislativa vhodná pro všechny, příznivá pro všechny a my nyní na začátku března jsme odsouhlasili třetí námořní balíček a tímto vlastně skonsolidujeme celou naši pozici. Já jsem přesvědčen, že budeme eh, tímto příkladem, který bude následován ostatními. Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, komise je ráda, když vidí výsledek, kterého jsme dosáhli a který nás povede k přijetí nové směrnice, kterou se mění stará směrnice a vlastně i Eh, zde eh, po eh, vyneseném judikátu, kterým se rušilo rámcové rozhodnutí 2005, tak vlastně vzniklo právní vákuum a protože tím rámcovým rozhodnutím bylo možné trestně právně trestat znečišťování zlodí a právě tato směrnice bude efektivněji bojovat proti osobám odpovědným za znečišťování moří. A zde e, tedy vlastně my tím dovršíme e, e, balíček námořní bezpečnosti, který byl podepsán při posledním plenárním zasedání. Je to tedy kompromis, o kterém se zde diskutuje dnes, ale trochu se liší od původního návrhu komise, ale musím k tomu říci, že si zachovává ty základní věci, a to především trestně právní charakter sankcí, které lze ukládat za e, znečišťování. A dále e, zde se hovoří o tom, že je třeba stíhat všechny pachatele, včetně právnických osob. A právě proto komise podporuje tento text, i když jde e, trochu o odlišný přístup Eh, k některým typům aktů jednání, ale zde, eh, eh, zde tedy nutně ta znečištění, která jsou menšího charakteru a nedochází k velkému znečištění vod, tak by se neměly trestat trestně právně, ale samozřejmě, jak říká parlament, pokud dochází k jejich opakování, tak to eh, může vést k velkému znečišťování moří a proto je třeba trestat. Takže je zde ten institut opakovaného jednání které je třeba trestat a zde komise toto může akceptovat, protože to přispívá k našemu cíli. Děkuji všem tedy eh, za práci zde v parlamentu a opakuji, že dnes můžeme vyjádřit uspokojení, protože jsme vyslali signál správným směrem, že budeme bojovat proti znečišťování našich moří. Děkujeme nyní doktor Macakis, jedna minuta. Pane předsedo, vážená komise, Eh, Evropský soudní dvůr vynesl některé rozsudky, které ukázaly, že je nutné pozměnit eh, směrnici, o které se zde hovoří. Ukazuje se, že dochází ke spoždění provádění této významné směrnice a že to je eh, vlastně škodlivé vůči na mořskému životnímu prostředí je nutné, abychom eh, zabránili tomu, aby v budoucnu docházelo ke, ke znečišťování moří. Je proto nutné zrychlit pozměnění směrnice a co nejrychleji je zavést do praxe. Teprve poté bude možné, aby se řešil problém stále se zvyšujících případů znečišťování z moří a toho, že eh, lodě vypouštějí různé znečišťující látky a bude možné lépe tuto situaci kontrolovat. Také nám to pomůže eh, nebo doufejme, že to bude úspěšné, že se nám podaří zachovat čistá moře. Také bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji za skvělou práci. Děkuji. Paní Lichtenberga, jedna minuta. Já herzlichen Dank. Děkuji. Znečišťování moří vyvolá zájem vždycky tehdy, když dojde k nějaké velké nehodě. A pak se také začíná energicky debatovat o ohrožení moří těmito jevy. Bohužel jinak to zapadá mezi jinými tématy. Ale také ty běžné přestupky v této oblasti si zaslouží, abychom je brali vážně a já bych chtěla poděkovat kolegům, kteří o tomto diskutují, eh, za to, že konsekventně se snažíme eh, chránit moře. Já jsem sice z vnitrozemské země, ale přesto cítím zodpovědnost za znečišťování moří eh, jenom proto, aby se hospodářsky ušetřilo. To skutečně nejde. Eh, myslíme si, že tato zpráva a ten druhý a třetí námořní eh, balíček, eh, že to jsou ty správné kroky dále. Děkuji, pan Jařembovský. Vážený pane předsedo, vážený místo předsedo komise, frakce konzervativních stran podporuje vyjednanou, vyjednané znění této směrnice Eh, o znečištění z lodí. A já bych chtěl eh, vám všem za toto poblahopřát. Eh, bez komise by to samozřejmě nebylo možné dosáhnout shody s radou už v prvním čtení. A je dobře, že toto téma jsme schopni dotáhnout ke konci. Evropský soudní dvůr se svými výnosy z let 2005 a 2007 zcela jasně dal najevo, že právní předpisy mohou mít, respektive jejich porušování, mohou mít za následek trestně právní řízení. A jde tady o to, abychom byli chráněni před eh, jednáním kapitánů a majitelů lodí, eh, které občanskoprávní zodpovědnost eh, Eh, prostě neodrazuje od jejich protiprávního chování. Eh, tady tato zhoda všech tří institucí dává jasně najevo, že těžké případy znečišťování moří je třeba brát jako trestné činy, eh, zatímco ty méně vážné případy u těchto tolik být nemusí. Ale naopak u Eh, mírného znečištění, které je ovšem systematické, tak tam je třeba také na to nahlížet z hlediska trestně právního. Tady je třeba stanovit jasná pravidla a v této souvislosti eh, apelujeme na členské země, aby okamžitě tuto směrnici přijali a okamžitě ji začali používat jako odstrašující opatření. Děkuji. Děkuji, paní Tichau. Dvě minuty. No, děkuji. Chtěla bych pogratulovat našemu kolegovi, panu de Grandes Pascualovi, a chtěla bych také zmínit skutečnost, že znečišťování moří je tématem, o kterém by se určitě mělo hovořit častěji. Bohužel mám špatný příklad eh, u Černého moře, které se za poslední roky eh, zhoršila kvalita tedy tohoto Černého moře a stalo se to také v důsledku vysokých eh, koncentrací nitrátů. Myslím si, že právě námořní doprava je vina za toto znečištění a je nutné Eh, řešit tyto otázky právní cestou, ať už to znečištění je v důsledku nedbalosti nebo nějakého zanedbání. Směrnice harmonizuje definice znečišťování, které pochází z lodí, ať už je vyníkem tedy fyzická osoba nebo právnická osoba. A ten návrh také hovoří o trestních eh, sankcích, které je možné ukládat. Chtěla bych zmínit, že aby se zvýšila námořní bezpečnost a bezpečnost životního ochrany moří, byl přijat námořní balíček. Námořní balíček odkazuje nebo týká se vlastníků lodí, týká se jednotlivých zemí a také jednotlivých společností, které působí nebo provozují svou činnost v pobřežních oblastech. Ale je nutné tento systém posílit, Stávající systém ukládá sankce podle stávající legislativy a já chci zdůraznit, že tato legislativa byla nutná, protože co se týče preventivních opatření, tak ta často nebyla prováděna. A máme té umluvu Marpol 73-78, ale ta samotná umluva nebyla dostatečně prováděna v praxi. A je proto nutné nebo bylo nutné přijmout ten nový námořní balíček a také mnohé výbory zdůraznili, že je nutné tuto otázku řešit. Děkuji. Pani Lubčeva na jednu minutu. Уважаеми господин председател, господин комисар, колеги, Pane předsedo, pane komisaři, kolegové, je zřejmé, že komise a parlament zde skutečně eh, musí něco udělat pro naše spoluobčany, protože nakonec ti platí tu cenu eh, za znečišťování našich moří a pobřeží. A mm, eh, je důležité přijímat pravidla, ale vidíme ze zkušenosti, že pravidla nestačí, je třeba, aby byla respektovány. Jak připustit to, že sankce, pokuty eh, jsou tak směšně nízké a v podstatě nikoho nevedou k tomu, aby vůbec respektoval pravidla a proto je třeba posilovat tohle ta kontroly. Máme na to nyní moderní technologie, které to umožňují, tak aby ochrana moří a pobřeží se stala součástí naší dlouhodobé politiky na ochranu fauny a flóry. Proto podporuji návrh novelizace směrnice a přičítám velký význam vytvoření observatoře u Agentury pro bezpečnost na moři. Děkuji, pane Tajány, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Závěrem k této rozpravě eh, lze říci jenom, že jsme skutečně rádi, jak proběhla interinstitucionální spolupráce mezi parlamentem, komisí a radou, tak jak to i zdůraznil pan Jařembovský a já děkuji i zpravodaji za vykonanou práci. Instituce tentokrát eh, ukázaly na konec eh, svého mandátu, že umí hm, pracovat eh, v součinnosti a umí nalézat řešení v prvním čtení. A to je ten signál, který musíme vyslat občanům před volbami. Je to signál, který se týká velice delikátní oblasti, tedy dopravy. No a hm, zde eh, musím poděkovat tedy parlamentu a výboru pro dopravu a eh, všem tedy členům výboru za to, jak spolupracovali s Evropskou komisí a jak konkrétně řešili některé významné otázky, které se vlekly měsíce a měsíce. Děkuji eh, moudrosti poslanců v této věci, děkuji za efektivní spolupráci všech dočených oddělení protože zde eh, zde byrokracie eh, není, jak vidíme, eh, v tomto případě překážkou pro občany, ale je to efektivní nástroj pro ochranu zájmu občanů. A já doufám, že dnes a zítra tedy parlament ukáže, že je efektivní a že je zde vůle chránit občany, být na straně občanů. A tedy touto rozpravou a hlasováním eh, skutečně umožníme my, parlament, rada a komise, umožníme, aby členské státy mohly lépe stíhat ty, kteří znečišťují moře. A skutečně zde instituce udělali to hodně pro posilování práv evropských občanů. Děkuji. Děkuji, eh, pan eh, Luis de Grandes Pascual. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně chtěl poděkovat eh, zde vám všem, pane místo předsedo komise. Děkuji ještě jednou, poněvadž zde eh, vy jste přijali třetí balíček, námořní balíček a vlastně tím jsme ukázali, že jsme schopni se dohodnout s radou a tak, aby parlament, rada, komise eh, mohli se dohodnout rychle eh, v těchto na konci tedy našeho mandátu. Chci poděkovat za úzkou spolupráci s Mm, zpravodajů a ve výbo- s výborem Envy a Jury. Děkuji všem za práci, děkuji stínovým zpravodajům a skutečně si myslím, že zítra přijmeme e, e, dohodu v prvním čtení o této tak významné normě, která vlastně završí práci na třetím námořním balíčku a pro tento parlament a pro Evropskou unii to bude znamenat e, že eh, je spolurozhodovací procedura užitečná a že umožňuje konstruktivní dialog eh, v Evropské unii. Děkuji, pan předseda říká, děkuji, pane komisaři. Děkuji vám za práci komisaře, ale i za práci eh, ve funkci poslance. Tím končím rozpravu a hlasovat se bude zítra. Další bod na programu je Eh, interpelace, která se týká eh, spotřebitelských práv. A první řečník je paní McCarthy. Pět minut. You seem to be unsure there,